vysvětlení hlasování k této zprávě. Chci všem poděkovat za jejich tvrdou práci a příspěvky. Děkuji tlumočníkům, všem poslancům a také vš- pro vás všechny, co budete cestovat domů, vám přeji bezpečnost.